Uh, colleagues, uh, good afternoon. Um, as the uh, chair is not with... Eh, dobré odpoledne. Jelikož eh, zde nemáme dneska pana předsedu a eh, ani místo předsedové tady nebudou po celou dobu, tak já jsem byl tady požádán, abych předsedal dnešnímu odpolednímu zasedání. Tak eh, nejdříve eh, oznámení o změnách v našem programu. Tak nejdříve tedy bod číslo čtyři, ochrana eura a eh, dalších měn proti falšování pomocí trestního práva. To je paní McIntyre. K tomu se dostaneme zhruba v 16.15. A z tohoto důvodu Eh, začneme dnes eh, body 5 a 6, tedy bodem o eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora a o delegaci Libé EU. Lisa. Dále budeme muset odložit stanovisko paní Vlašíkové Beňové. A dále na žádost zpravodajky paní Gabriel se bod 15, který máme uveden v programu, odkládá na příští zasedání. A pokud není námitek proti těmto změnám, eh, budu považovat náš program za schválený. A nyní tedy tady máme eh, doporučení koordinátorů. Za prvé i nominace eh, navrhovatele. Tak s velkým zájmem a tak trošku s satisfakcí jsem já byl jmenován eh, zpracovatelem stanoviska k 29. výroční zprávě o sledování eh, aplikace evropského práva. Pokud nejsou eh, námitky či silné námitky, pak to budeme považovat za schválené, tuto nominaci. Teď je bod číslo 3 a to současný stav vyjednávání Eh, v trialogu, pokud se týče delegovaných aktů v rámci finančních programů. Jak víte, pan předseda López Aguilar předsedal dvěma trialogům, aby se nalezlo vhodné řešení pro programování v rámci finančních programů. Hmm. My jako parlament jsme pracovali na kompromisním návrhu, který plně splní požadavky konference předsedů a našich koordinátorů. Zatím tedy, eh, co se toho programu spravedlnost týče, bylo dosaženo značného pokroku. Komise DG Home předložilo písemné návrhy a DG Home nás požádal, abychom nejpozději do pátku 13. září eh, respektive eh, bylo požádáno, aby do 13. září nám ty návrhy předložili, zatím jsme je nedostali. Já samozřejmě eh, budu plně bránit práva parlamentu v této důležité věci a e, další dialog na toto téma bude pravděpodobně až 25. září. A náš předseda také podá zprávu předsedovi parlamentu Šulcovi, e, který v příštích týdnech se bude účastnit dialogu na nejvyšší úrovni. A nyní se dostáváme bodu číslo 5, to je rozhodnutí C648 11 Evropského soudního dvora o členské zemi, která je zodpovědná za přeskum žádosti o azyl eh, učiněné ve více než jedné členské zemi eh, ze strany eh, nezletilé osoby bez doprovodu. Já nyní dám slovo našemu právnímu servisu, aby nám představila, o co tady jde. A je to pro nás velice zajímavé, eh, protože jsme eh, přiložili společné prohlášení k rekástu dublinského nařízení, čili to, tam jde o změnu textu. Pokud ovšem by eh, soud přijal tuto změnu, změní, pak eh, by eh, to mělo tady příslušné dopady. A já se nyní, eh, já bych nyní tady dal slovo zástupci právního servisu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. To, co jsem tady předložila, se týká dublinského nařízení a e, azylového balíčku. Jen abych tedy to z, e, připomněla, e, právě e, ten, tato dublinské nařízení se e, týká práv nedo, tedy nedoprovázených nezletilých osob žádajících azyl. A Eh, Teď řešíme případ, eh, kdy pomocí platných kritérií není možné určit eh, odpovědný členský stát a má se za to, že odpovědnost padá na členský stát, kde je tato žádost o azyl podána jako první. Hm, také zde máme ovšem situaci, kdy osoba ze třetí země žádá o azyl jinde než v této první zemi. Soudní případ, o kterém je nyní řeč, byl zahájen požadavkem o předběžné opatření ze strany Velké Británie. To se týkalo mimo jiné Anglie a Walesu a e, týkalo se to článku 6 o stanovení odpovědného příslušného členského státu. Ehm, týkalo se to soudního řízení dvou nezletilých Eritrejců a jednoho Iráčana, eh, kteří žádali azyl eh, ve Velké Británii a neměli žádné příbuzné, kteří by byli dospělí a nacházeli by se v EU. E, poněvadž vstoupili na půdu Evropské unie v Nizozemí a v Itálii, v Itálii bylo rozhodnuto, že tyto osoby budou přesunuty do těchto členských zemí, ale e, nezletilé osoby se proti tomu postavily. úřady ve Velké Británii, po té, co tyto transfery částečně eh, proběhly, eh, došlo k přeskoumání tohoto postumu dle takzvané Serenity Clause. Proto tedy eh, vyjasnění používání článku 6 je nadále důležité. Rozhodnutí se činí ve dvou Eh, krocí. Za prvé se eh, zkoumá, zda nezletilá osoba má příbuzné v některé členské zemi EU a v tom případě eh, ta zodpovědnost se přesouvá právě na členskou zemi, kde pobývají tito příbuzní. Nicméně v tomto případě, v případě těchto tří nezletělců, nebyly takovýto nebyly takovýto příbuzní dohledání. Pak tedy eh, záleží na tom, ve kterém členském státě si eh, tento nezletilá osoba požádá o azyl. Otázka ovšem je, jestliže podá více takovýchto žádostí v různých zemích, co potom to v článku 6 ani jinde řešeno není. Situace není tedy vyjasněná a je třeba to vyřešit. K tomu se ještě vrátím, ale e, zde je nyní e, řešení, které našel soud. Rozhodl, že e, nezletilá osoba bez doprovodu, která požádala azyl ve více než jedné členské země, pak členská země, kde se tato osoba nachází po té, co předložila žádost o azyl bude státem příslušným. Nicméně e, není zde pořád vyjasněné, která z těchto žádostí má být e, brána v úvahu, zda tedy první, druhá nebo eventuálně třetí žádost. E, nejdříve se tedy konil názor že by to měl být ten první stát, ale existují i jiné možnosti. Eh, za druhé, eh, soud eh, se opíral o právo na bezprostřední přístup a rychlost asilového řízení a bral v úvahu to, že ustanovení e, zákona považuje nezletilé osoby za zvláště zranitelné. Bylo tedy rozhodnuto, e, že postup e, stanovení příslušnosti státu se nemá prodlužovat a že nemá docházet k převozu této osoby do jiné členské země. Vzhledem k článku 15 se Eh, použila interpretace eh, listiny občanských práv a svobod. Bylo řečeno, že je třeba postupovat nejlepším zájmu osoby, které se to týká, a tudíž eh, příslušným státem je ten stát, kde je osoba přítomná po podání žádosti o azyl. Toto se dotklo tady článku 6, který je nyní eh, článkem 8 a je zde zakotven ten princip nejlepšího zájmu dítěte. Eh, komise eh, se chce v novém návrhu na toto rozhodnutí soudu odvolávat tak, aby tyto nezletilé osoby byly lépe chráněny a nedocházelo k jejich eh, neopodstatněným eh, přesunům mezi členskými státy. K argumentům, které zazněly, eh, patřil také tzv. forum shopping, to znamená mm, vybíravost, možnost vybírat si. A to by pak mohlo vést k nepředvídatelným důsledkům. Takže Dublinské nařízení článek 8 nyní obsahuje jednoduše a prostě zmínku o státě, eh, kde se osoba nachází a zároveň tam podala eh, azylovou žádost. A neřeší se zde to žádost číslo 1, 2, 3 ne, nebo podobně. A rovněž se zde zmiňuje onen argument eh, nejlepší ochrany zájmu. Podle tohoto výroku eh, komise bude tedy uvažovat o úpravě eh, dublinského nařízení eh, podle výsledku případu C648.11. Mělo by to být zakotveno nejpozději do poloviny roku 2016. Předpokládám, že komise v současné době analyzuje dopad tohoto očekávaného rozhodnutí soudu, poněvadž toto bude mít významný eh, dopad na eh, používání dublinského nařízení v nové podobě. Velice děkuji. Eh, jeden nebo dva kolegové by se rádi k tomu vyjádřili, takže navrhuji, abychom si vyslechli kolegy a kolegyně a poté se ještě obrátím na zástupce komise pana Rajena. Čili nejprve na mém seznamu je paní Vikstrom, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Musím přiznat, že to není tak často v Evropském parlamentu a v tomto výboru, že jste opravdu dojat tím, co říká právní služba, ale dnes mám opravdu pocit, že k tomu došlo a chtěla bych eh, apelovat na vás, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, upozornit na to, že to byl velký boj a že jsme opravdu usilovali do úplného konce, abychom ten boj vyhráli. Chtěla bych poděkovat jak panu předsedovi, tak ostatním stínovým zpravodajům, ať už jsou přítomně či nikoli, že se nám podařilo tohoto dosáhnout. Někdy se opravdu zázraky dějí. Čili eh, zde tedy eh, v červnu eh, nás, jsme tedy schválili ten, to návrh, který se týká Evropského společného azylového systému a také je tam to dublinské nařízení, jeho pozměněná verze, na které jsem se podílela. A když jsme se chtěli eh, dosáhnout toho celkového eh, té dohody, tak tam byla celá řada otázek a také se to týkalo těch nezletilých osob a kde se má jejich žádost přeskoumávat. V tom posledním nařízení dublinském se hovořilo o tom, že příslušným je členský stát, kde, ten, kde ta osoba předložila, eh, podala žádost o azyl. Ale to se dalo interpretovat tak v celé řadě případů, že vlastně ta osoba, nezletilá osoba, mohla být odeslána zpět do první země, do, vlastně kde vkročila na území Evropské unie. Evropský parlament to chtěl vyjasnit a chtěl tam říci, že to musí být ta poslední, ta nejnovější žádost o azyl, kterou ta osoba podala. Chtěli jsme to vyjasnit, komise navíc ještě to chtěla naopak říci, že to musí být členský stát, kde došlo k podání té první žádosti o azyl. Takže to vypadalo, že tam si to, že komise a Evropský parlament se vůbec nedohodnou. Nakonec jsme se rozhodli, že zachováme text toho prvního nařízení, ale že tam ještě dodáme to, že to musí být v nejlepším zájmu nezletilé osoby. Navíc jsme ještě učinili společné stanovisko, které odkazuje na e, ten výsledek tohoto e, soudního e, výroku, který teď právě Kamila citovala. Čili pokud zde máme už teď výrok soudu, tak Evropská komise musí revidovat tento článek a musí ho uvést do souladu s výrokem soudního dvora jsem velice ráda, když jsem zjistila, jak nakonec eh, se soud usnesl, protože si myslím, že opravdu ta interpretace je správná. Nesmí nikdy docházet k tomu, abychom nezletělé osoby bez důvodu přesouvali sem a tam po tomto kontinentu, ale musí naopak jim být nabídnuta určitá jistota v tom členském státu, kde se to dítě nebo ten nezletilý nachází. Eh, jsem, eh, zajímalo by mě, jak tento eh, výrok soudu bude přivítán v jednotlivých členských státech. Podle mého názoru je třeba ho uplatňovat. Nezletilá osoba bez doprovodu nesmí být podrobená různým transferům mezi členskými státy. A Jde tedy o to, aby to bylo v členských státech respektováno a tímto způsobem interpretováno. A kom, doufám, že komise na základě tohoto výroku soudu se znovu vrátí eh, k jednání s Evropským parlamentu a eh, pokusí se vyjednat eh, takové znění článku, které bude v souladu s, tímto, s tou interpretací, jaký přinesl Evropský soudní dvůr. Já se teď tam Evropské komise, kdy k tomu dojde, kdy zahájíme ta nová jednání. A chtěla bych vám ještě jednou všem poděkovat a chtěla bych říci, že mě velice zajímá, jak na to odpovíte. Předseda, ano, zcela jistě získá zástupce komise příležitost odpovědět na vaši otázku. Chtěla bych ještě, chtěla bych ještě poděkovat vám, paní Wilmstrom, za veškerou práci, kterou jste v této oblasti odvedla. E, bylo tam ještě spoustu dalších, ale vím, že vy osobně jste se tomu věnovala opravdu usilovně. Další na mém seznamu je paní Sipl. Vielen Dank. Ich kann mich nach den Worten meiner Kollegin... Děkuji. Já po té, co řekla eh, paní kolegyně Wikströmová, mohu být stručná. Mě zajímá jedna věc. Eh, tedy jedna věc je rozsudek a druhá věc jsou potom praktické dopady. Takže mě by potom zajímalo, jaké ty dopady budou z tohoto rozsudku. Zejména eh, s ohledem na to, že otázka asilového práva na jedné straně a na druhé straně otázka zacházení s nezletilci bez doprovodu, eh, to je otázka, kterou teprve budeme muset řešit. Ať už tedy ve starém nebo v novém znění si eh, v podstatě s těmito novými eh, návrhy textu mm, nevím docela eh, rady, protože de facto je tady na nadále určitá nerovnováha mezi třeba velkými a malými státy, čili na každý stát to může mít jinou, jiný dopad. A teď je tedy otázka, aby ta praxe byla skutečně prováděna v zájmu nesletilých. děkuji. Nyní paní Molvaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu hovořit maďarsky. Protože eh, tento problém je také stále více eh, závažnější i pro mou vlast pro Maďarsko, protože do Maďarska přichází stále větší počet uchazečů o azyl a dochází dokonce k takovým eh, velkým napětím, protože jeden přijíma, jedno přijímací středisko bylo nedávno otevřeno blízko Debrecenu v Maďarsku. Vytváří to určité tlaky. Jde o to, že stovky tisíc osob, které odchází ze svých zemí. Velice často odcházejí kvůli tomu, že v jejich zemích eh, zuří válka eh, a velice často tam jsou také třeba nespravedlivé mm, nebo nekvalitní sociální systémy, což eh, je samo o sobě velice špatné. Navíc je to špatné i pro ty osoby, které musí odcházet ze svých vlastí jsou to, ale pak vlastně trpí i lidé, kteří v těch přijímacích zemích čelí těmto tlakům a mm, trpí určitým sociálním napětím. O tom jsem ale teď tak nechtěla úplně mluvit dopodrobna. Chtěla bych říci, nebo chtěla bych se zeptat, jaký je vlastně, jaký je vlastně ten, ta definice nebo ten pojem té nesletilé osoby bez doprovodu. Co to vlastně znamená? Jak se vlastně třeba děti dostávají do Evropy? E, jsou to různí převaděči, kteří převádí nelegálně lidi, protože si myslím, že to není tak, že najednou se v nějaké západní zemi e, probudí e, desetileté dítě jenom tak. Jak, takže jak se tam dostalo? Jaké jsou vlastně důvody toho, jak se tyto nezletilé osoby dostávají do Evropské unie? Není to uh, nelegální převaděčství, takže to, to bychom třeba měli také vyšetřit. E, za druhé bych chtěla říci, že děkuji za prezentaci, která se zazněla. Když je posu, posuzována e, podaná žádost o azyl, tak je důležité zejména to, aby byla zachována e, práva a nejlepší zájmy dítěte. Měl by zde být tedy někdo, třeba nějaký právní zástupce, který bude zastupovat e, práva dítěte, který bude znát e, právní systémy, který také třeba bude hovořit jazykem, kterému ten nezletilý rozumí, který dokáže kontaktovat jeho rodinu. A nebo je to tak, že předpokládáme, že vlastně kdokoliv, kdo přijde ze třetí země, že ho máme okamžitě přijmout, protože eh, ty, ty země nejsou vhodné pro děti, protože tam třeba dochází k tomu nelegálnímu převaděčství. Předseda. Já bych to chtěl uvést trošku do správné perspektivy. Dnes hovoříme o konkrétním rozsudku soudního dvora. A nemůžeme bohužel hovořit o celém tom problému nebo o celé té otázce nezletilých osob bez doprovodu, protože to by bylo obrovské téma. Měli bychom pouze vzít eh, v úvahu kontext eh, usnesení, které Evropský parlament přidal minulý týden v Evropském parlamentu. Bylo to usnesení, které se týkalo právě nezletilých osob bez doprovodu, bylo, na základ, bylo to na základě zprávy paní Grisbeck. A také musíme brát ještě v úvahu práci, která teď eh, usiluje o identifikaci a o řešení problémů, které se týkají právě převaděčství, protože e, těch mm, vlastně měli bychom řešit převaděčství, které je e, důvodem toho, že se v Evropě objevují nesletělé osoby bez doprovodu. Takže měli bychom se dnes skutečně pokusit omezit se pouze na tyto věci. A pak e, právo plus rozsudek soudního dvora plus i určitá subjektivita, eh, která je na místě, když se jedná o těchto nezletilých osobách bez doprovodu. Mm, myslím si, že celá jistě všichni usilují o jasnost a jednoznačnost, ale myslím si, že když jste, hovoříme právě o této kategorii osob, tak eh, zde musíme asi trochu se na tu situaci dívat eh, subjektivně. Nemůžeme být jenom um, striktně objektivní. Já bych tedy požádal komisi, aby se pokusila odpovědět na ty otázky, které zazněly. Konkrétně se prosím zaměřte na otázku provádění, implementace. Teď bych chtěla požádat pana Ryana, který je zástupcem vedoucího eh, oddělení, aby se vyjádřil k těmto otázkám, které jste zazněly. Děkuji, pane předsedo. Eh, komise velice vřele uvítala tento judikát a náš naše komisařka Malstremová zmínila na plenárce ve Štrasburku toto, když se přijímal asilový balíček, jakou velkou důležitost přičítáme tomuto judikátu, poněvadž potvrzuje názor komise, co se týče výkladu stávajícího dublinského nařízení. Toto znění v podstatě eh, se nezměnilo, ale nyní pouze vyjasnilo, je jasná interpretace a smysl jak nám to eh, podává soud ve svém judikátu a potvrzuje se, že je zde nezbytný ten převod, transfer, že třeba se vyhnout těm zbytečným transferům mm, mm, dětí mezi členskými státy a že je třeba především se na to dívat přes kritérium eh, nejlepšího zájmu dítěte a komise tedy eh, aby splnila svůj závazek, který na sebe přijala při přijetí nařízení, kdy bylo přijato společné prohlášení, tak komise tedy se zavázala, že zváží, zdali by bylo vhodné eh, eh, znovelizovat článek 8.4 a pokud by bylo třeba ho novelizovat, tak určitě to bude cílená novelizace eh, zaměřená pouze na toto konkrétní ustanovení. Komise pořád zvažuje interně, zdali hm, takováto novela by byla nutná. Samozřejmě novela, která by pouze vyjasnila přesné znění ustanovení, to by byla optimální cesta a to také se navrhuje v tom našem původním návrhu. Zároveň ten judikát je v podstatě e, přímočarý, tedy hned použitelný, aplikovatelný, takže potom vzniká otázka, zda je třeba vůbec nějakou novelu přijímat. Takže o tomto ještě rozhodneme v patřičné lhutě. Samozřejmě, pokud my rozhodneme, o takovémto návrhu, tak samozřejmě potom e, e, je to na parlamentu ho podpořit. A e, samozřejmě pokud jde o načasování, tak závisí to na tom, jak potom, jaké budou ty politické úvahy, ale do toho já se pouštět nebudu tady teď. Také i zde padla otázka, která se týká implementace judikátu v členských státech, protože ten judikát byl eh, vydán již v červnu. Stejně jako eh, ostatní rozhodnutí soudního dvora k, k platné legislativě, tak v podstatě ten judikát je okamžitě aplikovatelný a stává se automaticky součástí AKI, takže se bude aplikovat v členských státech. Samozřejmě my mm, Eh, hned po judikátu se sešel, tedy příslušný orgán u nás a budeme eh, sledovat eh, vývoj v rámci normálního monitoringu aplikace unijních AKY a budeme využívat případně kompetence, které máme a pokud to bude třeba, tak nebudeme ani váhat a zahájit formální řízení, pokud se ukáže, že dochází k přímému porušení dotčeného ustanovení eh, ve světle tohoto jasného přímočarého rozsudku soudního dvora. Děkuji, děkuji. A možná komise nás bude průběžně informovat, eh, jak to vypadá se implementací. To určitě náš výbor bude velice zajímat. Ano, dobře, nyní budeme pokračovat, dámy a pánové, s dalším bodem, což je bod 6 pozměněného programu delegace LIBE do sídla Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU eh, eh, e LISA. Sídlo se nachází v Estonsku, v Talinu a mm, delegace proběhla 29. a 30. dubna. Tato nová eh, agentura pro provozování SIS-2 e e eh, začala fungovat 1. 12. minulého roku a eh, delegace tady navštívila sídlo v Talinu, jak jsem řekl. To proběhlo v dubnu a na byl pan Coelho a pan Luan, to byli účastníci této mise a na plenárce v červenci tak také i jsme navštívili Štrasburské technické zázemí, kde se e, provazuje databáze centrální systém, takže s velkým potěšením teď dám slovo panu Coelhovi, který přenese prezentaci e, zjištění dané mise. Děkuji, děkuji pane předsedo. Jak jste řekl, tak jsme byli v Estonsku i ve Štrasburku, tady navštívili jsme několik těch lokalit a zde samozřejmě v rámci různých pravomocí. Za prvé, zde eh, musím eh, si postěžovat, že eh, se nám nedostává podpory, jakou bychom potřebovali. Tady nemyslím sekretariát, ale často jak si mm, se mm, nám stěžuje vůbec navštívit něco, co eh, eh, eh, chceme navštívit a přece ve Štrasburku navštívit nějaké místo ve Štrasburku, když se zrovna koná plenárka, tak to nejsou žádné náklady navíc. A navíc, a v Talinu jsme tady navštívili tu mm, agenturu LISA, sešli jsme se i s ministrem vnitra Estonska, a e, v té krátké době jsme viděli, že agentura e, plní své povinnosti velice dobře a plní svůj účel. Hlavní problém, e, který do posud jsme viděli, tak to byla ta, ta, ten problém asymetrie v personálním zajištění. Pokud se nemýlím, tak údajně by tady měl existovat určitý vztah mezi eh, náklady na bydlení v daném místě, respektive městě, a eh, eh, tomu, co tedy se platí zaměstnancům, ale to je asymetrické samozřejmě zde. A takže lidé samozřejmě nechtějí potom jít pracovat do míst, kde vydělávají méně, vzhledem k těm kritériím. A eh, takže samozřejmě ve Štrasburku, jak si eh, ta pracovní místa jsou obsazena, když to v Estonsku, v Talinu nikoliv. A i ve Štrasburku je, eh, je daleko více uchazečů o práci než v Estonsku. Otázka je proč. Do budoucna tedy bychom měli se podívat na ten koeficient, na ten vážený koeficient, tak, aby i byl zájem o práci v takovýchto místech. Eh, platy, eh, které takto se tedy eh, nabízí, tak to je úplně v rozporu se zdravým rozumem. Nevím, zdali třeba tam mm, jsou méně kvalifikovaní pracovníci, ale přece vysoce kvalifikovaní lidé v IT, tak nebudou pracovat za tak nízké mzdy. Pokud chcete mít skutečně experty, no tak budou pracovat v Paříži a kdekoliv jinde mají možnosti. A, a samozřejmě tam tedy budou víceméně plnit stejnou práci, ale v Talinu dostanou daleko méně na platu než kdekoliv jinde. Takže závěr, ke kterému jsme dospěli ve zprávě, je tedy dát zelenou agentuře a poblahopřát managementu agentury k vykonané práci a zdůraznit chceme ve zprávě, že pro Estonsko, respektive pro Francii, že to platí, že eh, tyto dvě země podporují činnost agentury, to znamená, eh, jak si i tu logistiku jim umožňuje bezplatně, protože neplatí se nájemné ani ve Francii, ani v Estonsku, což neplatí bohužel pro Rakousko, kde ta agentura musí Rakousku platit za nájem a za, tu, e, za mm, ty záložní systémy, nebo za ty mm, prostory, kde se nachází záložní systémy. Zde ještě chci zdůraznit do, doporučení, že agentura by měla velice úzce spolupracovat s členskými státy. Ano, ona spolupracuje, ale to by se mělo zachovat. A měla by profitovat e, z know-how těch e, národních expertů a poradních skupin. A především se týče SIS 2 a všichni v agentuře určitě chápou, že to je potřebné v Estonsku a rovněž i ve Štrasburku, tak eh, tam jsme i eh, kvitovali, eh, že ta práce tam se vykonává efektivně. Děkuji a já zde mám paní Sipl, ale než jí dám slovo, tak bych chtěl položit vám otázku pane Kojo, k tomu, co jste řekl, pokud to chápu, tak tyto agentury v podstatě se nachází v různých státech. Členské státy se uchází o to mít na svém území sídlo agentury a samozřejmě zde existují tedy potom diferenciace, pokud je o Eh, mzdy, které se vyplácí. A jsou tam samozřejmě i eh, rozdíly v těch nákladech eh, na nájemné, nebo některé státy tedy nabízí to zdarma. A když se podíváme na to z pohledu transparentně, z pohledu objektivních, na objektivních nákladů a podobně, takže myslíte si, že ty náklady jsou vykazovány transparentně? Nebo jak to funguje? Zabývali jste se tímto vykazováním? Já hm, takže mm, jas, víme, že ve Francii tam poskytují bezplatně eh, to, ty prostory, to tež platí v Estonsku. Eh, I tam eh, skutečně vyvinuli velké diplomatické úsilí, aby získali sídlo do Estonska, takže bezplatně poskytují prostory, ale v Rakousku je to jinak takže pokud jde o Francii, tam známe náklady. Ano, pokud jde o prostory. Ale pokud jde o mzdovou politiku, tak tam to je ale evropská politika, to se netýká pouze těchto dvou těchto agentur. Ale tam, kde existuje eh, vztah mezi náklady, eh, životními náklady a platem, který se vyplácí, tak zde v některých případech to není dobrá politika toto takto provázat. Protože když eh, jde o skutečně špičkové, vysoce kvalifikované pracovníky a když oni nejsou ochotní eh, eh, reagovat vůbec na výběrové řízení a ucházet se o práci. Call for tender, yeah. Thank you so much, Antoine. A call for tender když tedy eh, vůbec nereagují na ta výběrová řízení. No proč? No protože radši, si, eh, radši eh, třeba zůstanou v jiné evropské instituci, aby si zachovali plat tam. Já mám příklad, který jsme slyšeli od nich. Někteří lidé, kteří pracují v komisi ve stejné oblasti, no tak vůbec se neucházeli o Estonsko. Proč? No protože by přišli o peníze, snížil by se jim plat. A, a jak nám bylo řečeno v agentuře, tak oni museli odmítnout celou řadu kandidátů, protože kandidáti, kteří byli ochotní se ucházet eh, o to výběrové řízení, tak mm, zase tedy mm, neměli takovou úroveň mm, toho vzdělání, té kvalifikace. Je to tedy, tady ta otázka toho podmíní, té podmíněnosti eh, eh, a já bych rád, kdyby rozpočtový výbor se tím zabýval. A pokud za určitých okolností to nepoškodí, eh, tu kvalifikovanost lidí, které chceme najmout eh, a eh, případně pokud ano, tak jak, mm, jaké změny tam mm, zavést, aby se zlepšil ten koeficient, ale to není na našem výboru, to je na, v kompetenci jiných výborů. Děkuji, paní Sipl. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji. Pan kvalio, eh, tím eh, načal problém, eh, který se týká určitě nejenom programu EU LISA. Když je třeba o bezpečnost informačních systémů a další mnohé bezpečnostní otázky v oblasti policejní a justiční, tak vidíme, že ti nejlepší odborníci se příliš nehrnou do veřejné služby Eh, poněvadž eh, jinde dostanou daleko lepší ocenění. Čili otázka je, nakolik jednotlivé agentury mohou vůbec takto eh, dále fungovat. My tedy nesnižujeme sice požadavky, no ale přesto je těžké najít pracovníky. Mě by zajímalo, nakolik v rámci tohoto velkého sběru dat eh, SIS-2 eh, se daří eh, dodržovat, jak si zajišťovat bezpečnost, ale otázka je také, jak opravdu zajistit aby ty, ta data byla skutečně eh, bezpečná, nemohla být eh, vybírána, kopírována a tak dále. To opravdu je aktuální otázka. Pane Kvělion, nevím, jestli se k tomu ještě chcete vyjádřit. Děkuji. Pokud víme, zatím eh, jsme nenarazili na jediný problém, pokud by se Eh, týkalo sítí evropských. Eh, já vím o dvou eh, krizí, a to jsou úniky dat, ale k ním došlo z důvodu nebez, nedostatečné kontroly na národní úrovni. Byly to prostě nedostatečně zabezpečené antény. Takže bude třeba se zaměřit na to a požádat eh, členské země, aby zajistili eh, dostatečnou bezpečnost přenášených dat, ale není to vina této agentury, ta funguje dobře. My tedy musíme říct, že tam eh, ta zodpovědnost nikdy nebyla narušena ani v jediném případě. Tak pokud vím, tak my pracujeme na eh, dopisu komisi, eh, která, kde se toto bude řešit. Přeje si ještě někdo promluvit? Pokud ne, tak mohu říci, že pokud to není námitek, tak eh, naše zpráva je tedy vítána. Děkujeme panu kolegovi Kolejovi a schvalujeme jeho zprávu dámy a pánové, eh, my teď máme další bod na programu, který má začít až 16.15 a dosud jste nedo razili lidé, kteří eh, se tímto tématem zabývají. Eh, je to takové poněkud ospalé odpoledne a budu vás muset požádat o krátkou přestávku a pokračovat budeme potom v 16 15. Já se omlouvám, ale obávám se, že to asi je to nejlepší, co momentálně můžeme udělat. Děkuji vám. Ladies and gentlemen, welcome back from your... Tak, eh, dámy a pánové, eh, vítám vás zpět po přestávce a dostáváme se k bodu číslo čtyři. Vítám ty, kteří se vrátili i ty, kteří právě dorazili. Eh, tak bod čtyři. Trestně právní ochrana eura a jiných měn proti padělání a nahrazení rámcového rozhodnutí rady číslo 2000 lomeno 383 lomeno SVV. Spravodajkou je paní McIntyre. Výbor Libe z 19. června eh, tehdy nám paní McIntyre eh, odprezentovala eh, své stanovisko a eh, bylo podáno 57 pozměňovacích návrhů, čili už to eh, nebyly tisíce jako dříve. No a já bych tedy přizval eh, nejdříve eh, stínové zpravodaje a potom další poslance, kteří se chtějí vyjádřit a poté požádám vyjádření ještě zástupce komise. Nejdříve tedy dám slovo paní zpravodajce McIntyre. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, tato zpráva se zabývá eh, návrhem, který by měl eh, stávající ustanovení eh, proti hm, padělání eura a měn vůbec jak si uvést ho do lepšího tvaru, poněvadž padělání je velmi závažný problém. My už jsme prošli debatou o prvním návrhu zprávy a eh, je třeba říci, že tento návrh komise je vítaný, ačkoliv v několika málo bodech se neshodujeme. První věc je otázka teritoriálnosti a já jsem eh, tady již předložila pozměňovací návrh, podle kterého eh, by hlavní autoritou měl být, měla být členská země. Ta si stanoví, kde eh, je příslušná jurisdikce. Myslím, že to celkem málo komu vadí. A eh, pak je další velký bod, to jsou minimální sankce. Komise se domnívá, že by bylo dobré harmonizovat tento přístup, že by to bylo dostatečně ostrašující. Nicméně významný počet členských zemí si myslí, že takovéto minimální sankce by byly příliš ambiciozní a raději to chtějí řešit v rámci subsidiarity. Vzhledem k neshodám s členským, zemím je eh, pravděpodobné, že pokud by se šlo do toho minimálního postihu, eh, pak ten výsledek eh, by byl nekonzistentní napříč členskými zeměmi a nefungoval by jako ostrašující. Musím říci, že řada pozměňovacích návrhů se shoduje. Velice děkuji paní Stifle, panu Dejonovi a panu Tavaresovi za předložené pozměňovací návrhy. A také eh, děkuji paní Papadopoulu a panu Vosovi, eh, Fosovi eh, za úpravu úvodní ustanovení. K pozměňovacím návrhu, pozměňovacím návrhům paní Fajon, tak tady mám určité problémy. Třeba 39 a 57 jsou naopak velmi vítané. Pak jsou tady ještě, je tady ještě pár otázek, ale myslím si, že to tady nebudu rozebírat a pokusíme se eh, to ještě projednat mezi stínovými zpravodaji. Tak eh, my eh, se shodujeme všichni na tom, že jde o věci závažné a věříme, že se nám podaří najít východiska, já jsem velice vděčná všem přispěvajícím, všem stínovým zpravodajům, taky paní Wikstrom eh, mě poskytla značnou podporu a já se opravdu těším, že na setkání eh, se stínovými zpravodaji v blízké budoucnosti dosáhneme dohody. Děkuji. A nyní dostanu slovo stínový zpravodajové, který si přejí promluvit eh, jako první paní Strifler. Děkuji, děkuji pane předsedo. Takže během různých analýz dopadu ta komise skonstatovala, že členské státy přijaly odlišná pravidla pro boj proti padělaným euro a takže ty rozdíly se týkají především úrovně trestně právních sankcí, které se ukládají za padělání a nová směrnice, jak navrhuje komise, tedy chce zavést minimální společné sankce pro všechny členské státy a především eh, trest alespoň 6 měsíců až 8 let odnětí svobody pro fyzické osoby, které se dopustily nejzávěžnější těž eh, trestné činnosti, která se týká výroby a šíření padělaných peněz. To je nezbytné proto, poněvadž některé členské státy aplikují pouze eh, tedy eh, peněžitý trest eh, a zapadělání peněz a tedy některé členské státy mají velice mírnou legislativu a proto to podporuje tzv. forum shopping. Já souhlasím s obecným přístupem Evropské komise, předložila jsem celou řadu pozměňovacích návrhů k návrhu komise hm, které víceméně podporují návrh komise. Pokud jde o e, skutkové podstaty, tak eh, zde, e, zde členské státy mohou tedy stanovit jiný e, trest než odnětí svobody u méně závažné trestné činnosti, pokud ale e, tam jsou, o, e, jsou tam tedy e, závažná trestná činnost, tak je to 6 měsíců minimální výměra a potom u velice závažné 8 let odnětí svobody. Takže zde jde o to sjednotit vyhodnotit i sankce a skutkové, skutkovou podstatu v EU. Já jsem se rozhodla vypustit nebo zrušit ty prahové hodnoty, ty finanční částky, podle kterých by se posuzovala závažnost trestné činnosti a finanční částka v podstatě není eh, spolehlivý ukazatel pro určení závažnosti trestné činnosti, protože mezi členskými státy existují hospodářské eh, rozdíly, protože eh, samozřejmě 6 milionů euro se vnímá jinak v různých státech a je třeba dát tedy větší právo úvahy národním soudcům. Já doufám, že budeme úzce spolupracovat se s kolegy mm, v této věci a podle, já se domnívám, že to, tento problém vyřešíme. Děkuji. Thank you very much. Uh, now... Děkuji, paní Fajon. Děkuji vám. Děkuji eh, paní zpravodajce a budu dále hovořit slovinsky. Eh, děkuji. Děkuji tedy paní zpravodajce i stínovým zpravodajům. Děkuji všem za odvedenou práci a já věřím, že eh, budeme mít možnost debatovat o některých eh, podaných pozměňovacích návrhích. Myslím, že eh, ten návrh komise byl velice dobrý. Já jsem k tomu sama podala deset pozměňovacích návrhů a pokud se týče ochrany eura a dalších měn proti padělání, tak eh, to je vlastně téma, eh, které přichází v pravý čas. Eh, finanční a ekonomická krize pokračuje, takže příležitosti pro padělatele jsou rozsáhle, značné a četné. Já bych se také chtěla zastavit u minimálních postizích. To je otázka, která bude asi nejproblematičtější v budoucím vyjednávání s radou a tedy také mezi politickými skupinami zde v parlamentu. Tady jde o to, že máme velmi rozmanité systémy trestních postihů, takže samozřejmě eh, je docela přirozené pro padělatele, že si vybírají e, země, kde ty postihy jsou nejmenší. Já tedy jsem pro, aby byly zavedeny minimální tresty. Třeba u nás ve Slovensku je to nejméně 6 měsíců nepodmíněně. No, uvidím, e, jak se ta debata bude vyvíjet dál. Eh, doufám, že se k tomu dostaneme poměrně brzy v souvislosti ještě s příbuznými tématy. Já věřím, že se podaří najít eh, společnou řeč s paní spravodajkou a eh, že to také poměrně rychle projde radou a dostane se do pléna. Děkuji paní Wikström. Děkuji. Já také vítám tuto zprávu. Myslím si, že eh, nasadila linii, která je velice prozíravá a já eh, jsem proto, aby minimální sankce zde nebyly zaváděny. Mnohé členské země to prostě nemají a je to vzhledem tedy k uplatňování přiměřenosti a nezávislosti justice. Takže eh, zavedení minimálních sankcí by možná mohlo, mohly eh, jít, to by mohlo jít proti duchu některých národních justičních systémů. Nicméně já věřím, že se nám podaří najít v parlamentu vhodnou pozici, eh, pokud to tedy zůstane pod taktovkou naší skvělé paní zpravodajky. Děkuji. Tak, myslím, že tady nemáme pana Tavareza ani pana Diona. Takže paní Mathieu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Za prvé vám přečtu, co eh, napsal Axel Fox, protože zde nemůže být a omlouvá se, takže přečtu to. Já jsem předložil pozměňovací návrhy proti zavedení minimálních a maximálních sankcí a já eh, eh, si mm, mm, myslím, že eh, samozřejmě harmonizace je důležitá, abychom se vyhnuli jevu form shopping, to ano, ale já jsem předložil tyto pozměňovací návrhy proto, abych vyprovokoval diskuzi, protože mám dojem, že toto přání harmonizace sankcí by mohlo vést k dysfunkčnosti trestně právních národních systémů. Můj cíl není předkládat tyto návrhy za každou cenu, podle mě je orientovat se pouze na výši škody, tak to eh, znamená, že bychom měli uspůsobit sankci míře daného jevu, daného eh, aktu. Například, eh, například v Německu přitěžující okolnost je, když někdo se vloupá a překoná překážku, když se vloupá do budovy, nebo když někoho oloupí a dopustí se násilného oloupy postavení osoby, takže je třeba vždycky samozřejmě eh, po, eh, posoudit to podle eh, závažnosti. Když někdo ukradne peněženku staré paní na ulici a když v ní je pouze 5 euro, no tak ta sankce je slabá, nízká a pokud ale jí ukradne 500 euro důchod, tak to je potom závažný trestný čin. A, takže samozřejmě to potom tady eh, ta eh, harmonizace by šla proti německé koncepci. Například eh, v Německu tedy se bere do úvahy, zda byla použita zbraň, překoná překážka, zda dojde k recidivě a podobně. Takže já jsem názoru, že především je třeba vypustit ty minimální a maximální sankce a spíše se podívat na odlišné praktiky a prostudovat a říci si, jak se ty trestné činy posuzují v každém členském státě. A to by bylo, eh, bylo úkolem komise. Lze si představit, že třeba bychom eh, mohli zapojit eh, kontaktní skupinu pro trestní právo, která by tady mohla působit. Takže to je zpráva Axla Foxe. Také chci říct, Fose, také chci říci, že my v naší politické skupině Ehm, tak my jsme mm, tedy tam nastolili ten problém s těmi minimálními a maximálními sankcemi a problém harmonizace sankcí v EU, ale jak řekl ehm, i někteří kolegové zde, otázka zdali bychom měli nebo neměli Eh, nějakým způsobem zpřevrátit eh, ty trestně právní tradice v některých členských státech. Víte, že v radě tato myšlenka ještě není úplně eh, prosazena, zde tedy v radě zatím také není úplně jasná vůle harmonizovat sankce, i když víme, že ve výboru Krem, Krim už jsme působili rok a půl a víme, že je zde samozřejmě dobrá vůle snížit organizovanou trestnou činnost, ale nemůže to jít jít eh, proti proudu našich eh, justičních eh, tradic. Um, Děkuji. Já se pak ještě na samý konec zeptám nebo požádám paní McIntyre, aby zareagovala na některé věci, které jste zazněly. Myslím si, že třeba právě názor paní Maty je velice významný. Pan Die se k nám přidal, je to jeden ze stínových zpravodajů. Mm, nevím, jestli jsem vás teď úplně mm, nezastihl zastihl nepřipraveného. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji. Omlouvám se, že jsem přišel až eh, takto později. Musel jsem se zúčastnit velice důležité schůzky ve mé vlasti a teprve teď jsem před chvilkou přiletěl do Bruselu. Já bych se omezil pouze na jednu věc, protože my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, ale Chtěla bych se vyjádřit k tomu, co řekl pan Fos a co zde přednesla paní Matěje. Myslím si, že to je jeden z těch eh, nejdůležitějších bodů. A jde právě o, to, o, to, o tu myšlenku stanovit minimální nebo maximální sankce. Zatím je to tak, že v Evropské unii je zvykem Eh, stanovovat tedy ty minimální a maximální sankce v oblasti trestního práva. To znamená, že všechny členské státy musí zaručit, eh, že tam budou určité maximální sankce, že tedy, nebo musí zaručit, jaké budou ty maximální sankce. A v této věci, kde eh, také usilujeme o ochranu finančních zájmů, zde vlastně Evropská komise poprvé zavádí také myšlenku stanovení minimálních sankcí. Vypadá to, že to je jenom takový drobný rozdíl, ale ve skutečnosti to je obrovský rozdíl, protože členské státy mají mezi sebou výrazné rozdíly. Některé z nich už tam mají tu koncepci těch minimálních sankcí, ne nikoli. A celá řada členských států se domnívá, že to má rozhodnout soudce a že soudce také musí vzít v úvahu různé polehčující okolnosti a tak dále, že tedy musí vzít v úvahu konkrétní situaci toho obviněného nebo toho osvědčeného a že tedy ty tresty se mohou eh, lišit eh, podle okolností. Takže toto je naprosto zásadní diskuse, která se tady otevírá. A mám pocit, eh, že i pan Foss to vlastně řekl ve svém příspěvku, musíme se tím zabývat v horizontálním měřítku, v horizontálním pohledu. Ehm, zatím v rámci výboru Krim panuje spíše neformální dialog, ale myslím si, že minimálně bychom měli vést diskusy, jak se k tomu postavit, jak se k tomu postavit z horizontálního pohledu. Já bych byl raději, kdyby třeba komise v nějakém sdělení nebo v nějakém reflexním dokumentu eh, pohovořila o tom, co vlastně, jak, jak míní tu svou koncepci minimálních sankcí. A poté se vlastně může rozproudit diskuse v rámci institucí, eh, co si kdo o těch koncepcích eh, myslí. A pak tedy stá, jsme ochotni zavádět to v dlouhodobém či střednědobém eh, pohledu. A poté, pokud se dohodneme, že by tady měly být na úrovni Evropské unie minimální sankce, tak pak musíme postupovat podle toho, jak je to logické. To znamená, ten Trestný čin, který považujeme za nejzávažnější, ten by měl tedy stát, tím bychom měli začít. A myslím si, že padělání eura je velice závažné, ale možná jsou zde ještě horší, závažnější trestní činy, třeba e, obchodování s lidmi, a třeba pro obchodování, pro nezákonné obchodování s lidmi vlastně vůbec nemáme žádné takové společné minimální sankce. Takže si myslím, že nejprve bychom měli obecně začít hovořit o tom, zda mají existovat určité minimální sankce v trestním právu a poté e, začít těmi nejzávažnější trestními činy. Evropská komise zde něco navrhla, a hovoří o tom, že právě oblast padělání eura je tak naprosto zásadní, že právě zde máme třeba začít uplatňovat ty minimální sankce v celé Evropě. Já si nejsem úplně přesvědčen, že padělání eura je právě tím nejhorším ehm, v oblasti trestních činů. A tím pádem se ani nejsem jistý, zda zde máme stanovovat tyto minimální sankce. Děkuji, říká předseda. A teď Nevím, zda je zde zástupce OLAFu nebo komise, zda se k tomu chcete vyjádřit, jeden z vás nebo oba. Pan Kou. Čili já vám dávám příležitost, samozřejmě uvítáme vaše vyjádření. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já zde zastupuji OLAF, co by eh, útvar komise. Budeme vlastně hovořit eh, také i jménem komise. Chtěl bych nejprve poděkovat eh, Evropské Evropskému parlamentu za vynikající spolupráci v této otázce a také děkuji za vynikající spolupráci s pravodajce i stínovým zpravodajům. E, také bych chtěla říci, že už existuje i dobrá spolupráce v rámci předsednictví, čili proč komise e, předložila tento návrh, který vychází z článku 83 smlouvy. Jde o to, aby se modernizoval stávající rámec, který se týká boje proti padělání. Za druhé jsme také chtěli využít tuto příležitost k tomu, abychom zvětšili prostředky, které mají odrazovat od padělání eura, i když samozřejmě ten návrh se týká i jiných měn. Vycházíme i z ženevské úmluvy, aby nedocházelo k diskriminaci. Proč chceme ještě posílit ochranu naší měny, zejména tedy eura proti padělání? Je to tak, že stále dostáváme zprávy o, e, z Europolu, které například nedávno jsme obdrželi statistiku z Evropské centrální banky, podle které se ukazuje, že je zde vlastně stabilní tendence v oblasti padělání, dochází k, k narůstání padělání eura a zejména to souvisí se zaváděním nových eh, bankovek a nových bincí a eh, proto se domníváme, že zapotřebí předložit návrh nových odrazujících opatření. Z toho důvodu komise předložila mm, tento návrh. V našem návrhu jsme eh, navrhli minimální sankce a brali jsme také v úvahu zejména princip přiměřenosti. Z toho důvodu jsme také stanovili finanční Prahy také jsme eh, tam, eh, také tam hovoříme o tom, že to poslední slovo má soudce, aby také vzal v úvahu veškeré případné polehčující nebo mm, mm polehčující okolnosti nebo naopak eh, okolnosti. Has national legislation. A také bereme v úvahu i vnitrostátní legislativu. Jedná se o velice závažný trestný čin padělání měny. A to je jeden z vážných problémů. Z toho důvodu tedy komise podporuje ty členy, nebo komise tedy by ráda podpořila všechny, kteří podpoří návrh těch Prahů. Budeme velice rádi, pokud eh, zde bude vaše podpora. A také ale eh, mm, také budeme rádi, pokud nás podpoříte v té myšlence, aby zde byly ty minimální a maximální Prahy. Čili chtěli bychom vlastně pokračovat už v tom, co už existuje ve stávajícím AKI a co už také členské státy odpovídajícím způsobem převedly do vnitrostátní legislativy. Také s komisí ještě přeskoumáme, jaká je e, implementace, jak, se, jak, dodržuje tedy, jak jsou dodržovány tyto maximální Prahy. A co se týče těch finančních Prahů, tak e, zde je komise připravena s vámi ještě spolupracovat a nalézt přijatelné řešení. Skutečně si uvědomujeme, že každý sankční systém musí být přiměřený a že také musí být uh, Eh, že také musí brát úvahu veškeré konkrétní okolnosti jednotlivého případu a také uznáváme, že to bude jednotlivý soudce, který bude rozhodovat konkrétní případ a ten soudce tedy bude pak moci vzít ještě v úvahu veškeré eh, okolnosti toho konkrétního případu. A také jsme tam ještě přidali bod odůvodnění, kde konkrétně toto zmiňujeme. Spravodajka hovořila o stanovování soudní příslušnosti. Zde jsme vlastně, zde vlastně vycházíme z té původní situace. Už teď ve stávající evropské legislativě máme, máme třeba směrnici o boji proti zneužívání dětí. E, tam, tam, je, tam, vlastně to, tam je vlastně ten princip, že ta zásada e, teritoriality ti hlavní. E, Celá jistě budeme pokračovat v této, legisl- e, pardon, v této diskuse a také ještě budeme hovořit o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích, e, které jste předložili. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nyní dávám slovo zpět zpravodajce, aby tuto diskusi ukončila, nebo případně, aby ještě dodala mm, určité komentáře. Také jsme slyšeli, že vlastně by se to možná mohlo rozšířit i na jiné měny, než pouze na euro, takže dávám slovo paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady ta diskuze vyzněla velice pozitivně a děkuji všem stínovým, kteří přispěli do diskuze. Je velice důležité, aby po celé EU eh, padělání eh, na jakékoliv měně, aby se považovalo za závažnou trestnou činnost. A jak jste, pane předsedo, podotkl právě, opatření na ochranu eura a dalších měn proti padělání a pozměňování, tak to eh, pochází v podstatě ze Spojeného království. A my jsme velice rádi, že právě i tedy naše měna bude tímto chráněna a všichni chceme, aby tato trestná činnost se eh, stíhala tvrdě v každé zemi, protože proto tato opatření jsou tak důležitá a je třeba si uvědomit, že padělání je závažným trestným činem. Oblasti, kde je taková neschoda trochu, je právě otázka minimálních eh, trestně právních sankcí. Já eh, si velice cením podpory, které se mi dostalo Eh, eh, eh, jak si pokud jde o tu otázku tedy žádných minimálních sankcí a tady existuje taková hm, malá neschoda sice mezi námi, ale bylo by škoda, kdybychom nějak se zadrhli na tomto a kvůli tomu, kdyby nedošlo k pokroku s dalšími částmi zprávy a neprošlo to legislativním procesem takto. Takže já beru do úvahy všechny připomínky, které zazněly a budu pracovat na kompromisních návrzích a mm, velice brzy se sejdu se stínovými a uvidíme, zdali se dohodneme. A to velice brzy. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. With a name like Mac Děkuji. Takže McIntyre, Kirkhope, takže to jsou taková jména a vidíte asi, že jsou to skotská také jména, takže i skotská měna by tam měla spadat, nejenom ta britská. Takže děkuji a mm, ano, jak víte, zde došlo k časovému posunu v této věci a e, že protože paní zpravodajka se chce sejít ještě se stínovými a děkuji, děkuji těm, kteří i přišli z komise a z OLAFu. Děkuji za součinnost. Now, um, we're on to, uh... Děkuji. A nyní bod 7. Conditions of entry a po podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia vyměných pobytu žáků, placené neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au pair. A zpravodajkou je Cecilia Wikström na výboru Libe na zasedání 9. července výboru Libe Paní Wikström představila návrh zprávy k, té, k to směrnici. Termín byl 10. září, 10. září. 128 pozměňovacích návrhů bylo v této věci předloženo a mm, prozatím vězte, že jsou k dispozici pouze v takové smíšené jazykové verzi. Pokud vím, tak v překladu budou k dispozici do 28. září a i 17. října o tom budeme jednat na výboru Libe. Takže budeme hlasovat, pardon, na výboru Libe. Takže nejprve dám slovo zpravodajce, potom komise a i předsednictví, pokud si budu také přát, tak se budou moci vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům a poté dám slovo případně dalším členům výboru, nejprve paní Wikström. Děkuji jsem velice ráda, že je tato příležitost eh, diskutovat o této velice významné směrnici, poněvadž ta eh, obsahuje celou řadu skupin, včetně studentů, vědců ze třetích zemí a návrh komise v podstatě eh, fuzuje dvě předchozí směrnice a také i tam dodává některé další kategorie navíc. Návrh komise podle mě je dobrý, velice dobrý a ve své zprávě, která byla předložena před dovolenými, jsem eh, předložila určité změny, které podle mě ještě dále eh, tuto směrnici zlepší. Je třeba zlepšit situaci, aby pravidla byla jasnější a abychom i zvýšili atraktivitu Evropské unie, což je velice důležité, poněvadž zde chceme zlepšovat atraktivitu pro, zem, pro, zem, pro občany třetích zemí, aby sem přijeli pracovat. Protože my zde se potýkáme problémem demografie stárnutí populace. A i když Evropa třeba možná je atraktivním trhem pro kvalifikované lidi na celém světě, tak nyní se to mění, protože máme jiné zóny na planetě, které jsou daleko úspěšnější eh, při mm, lákání eh, kvalifikované pracovní síly. A my v Evropské unii eh, tedy eh, skutečně nejsme tak teď úspěšní, takže teď nastala chvíle, abychom situaci zvrátili. V návrhu komise vítám především to, že tam zahrnuje nové kategorie pracovníků, také i vítám, že i ta ustanovení budou povinná, že se zlepší přístup mm, na trh práce pro studenty, že se zlepší i ty pojistky a termíny pro udělování povolení. A podle mě je důležité, že ten návrh rovněž studentům umožňuje a vědcům umožňuje eh, zůstat potom eh, po hm, té, co splnili ten svůj úkol, výzkumný úkol či studium a mohou hledat práci, etablovat se. A já jsem proto, abychom to prodloužili na 18 měsíců. Eh, tedy o 6 měsíců déle než v návrhu komise, abychom i eh, rozšířili to na území nejenom jednoho státu, ale celé Evropské unie. A eh, já jsem položila celou řadu otázek týkajících se právě prodloužení této lhůty a opět ještě jednou chci zdůraznit, že již teď. To je v podstatě situace dnes v Německu. Německo má 18 měsíců po té, co došlo k ukončení studie, respektive výzkumného úkolu a ukazuje se, že to je úspěšné, poněvadž eh, eh, Německo je ekonomický motor Evropy. Možná to lidi neradi slyší, ale tady zdůrazňuji, že je to důležité. V Německu se to daří. Tak proč to nerozšířit na celou EU? V Nizozemsku tak je to 12 měsíců, ve Švédsku je to nula. My vlastně eh, vydáme diplomy Eh, ty, ta osvědčení a dáme jim 10-12 let, aby odjeli ze země. To není žádný úspěch a mělo by se to zlepšit ustanovení pro eh, rodinné příslušníky vědců, tak to by se také mělo vztahovat i na rodinné příslušníky studentů. Nezapomínejme, že dnes studenti mohou být starší, eh, když tedy končí eh, tedy postgraduální studia třeba podobně a třeba již mají i rodinu. A poněvadž chceme nalákat tyto lidi, aby sem přijeli, tak my jim to musíme usnadnit ustanovení, eh, které se týkají členských států, že by mohli zpět vzít povolení, tak to by nemělo být povinné, tam by to mělo být pouze fakultativní, tak aby členské státy měly možnost zvážit okolnosti dané věci předtím, než odejmou povolení. Pokud jde o odmítnutí vydání povolení z důvodu veřejné politiky, bezpečnosti a zdraví, tak zde navrhuji, abychom doplnili, že by to mělo se opírat pouze o mělo by, se to pouze, mělo by to pouze vycházet z osobního chování daného občana třetí země. Minulý týden, jak jste řekl, pane předsedo, uplynula lhůta pro pozměňovací návrhy a bylo předloženo více než 120 návrhů, 100 takže chci poděkovat všem kolegům, že je předložili a jsem si jistá, že určitě vaše příspěvky ještě tuto zprávu vylepší. Řada návrhů jde stejným směrem, to znamená apeluje na zahrnutí dalších kategorií, eh, já nevím, jako těch různých dobrovolníků, oper a tak dále, aby figurovali eh, v dalších některých článcích. Já vím, že to je trochu problémem v radě, ale Určitě je to dobrý výchozí bod pro diskuzi a jsem si jista, že určitě budeme spolupracovat i nadále v dobrém kompromisním duchu. Celá řada návrhů se týká také tématy, jak, o kterých se teď vyjednává. E, týká se to sezónních pracovníků a ICT, tedy těch vnitropodnikových převodů pracovníků. Takže to je horizontální téma a doufám, že i dohoda v těchto dvou dalších agendách přispěje i k rychlému jednání na této směrnici. Týká se to třeba úrovni poplatků, mobility, kvót a tak dále. Nyní začneme připravovat určité kompromisní návrhy a budu v úzkém kontaktu se všemi stínovými, stejně jako s těmi, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jak jsem již řekla, před létem máme velice ambiciozní lhůty v parlamentu a mám pořád naději, že i rada bude ochotná co nejdříve eh, vydat mandát, protože to nám umožní dokončit mm, tuto agendu do konce funkčního období, což bude vynikající cíl a velký úspěch mm, pro parlament konec konců ani my nevíme, kdo sem přijde v příštím funkčním období, takže je třeba, aby se nám podařilo s toho udělat dobrou směrnici a když ta šance je, tak to udělejme. Děkuji vám. A nyní stínový zpravodajové. Nejdříve paní Kráca Bild, prosím. Děkuji. Já také vítám návrh komise i zprávu Cecily Wikström. Uvědomme si, že Evropská unie eh, potřebuje výzkum a vývoj, aby její ekonomika byla konkurenceschopná. To znamená, že potřebujeme být atraktivní pro studenty, stážisty a zejména tedy lidi ze třetích zemí. Také pamatujme, že jde o směrnici, to znamená, že bychom neměli zakázat příliš do detailů a řešit třeba konkrétní podobu eh, kontraktů a hodin a tak dále. To bychom vytvořili jenom zbytečnou byrokracii pro členské země. Důležité je zjednodušení a harmonizace v zájmu dosažení právní jistoty, konsistentnosti a usnadnění intermobility v EU. Nebudu zacházet do podrobností, ale třeba 16 eh, dní až 2 měsíce jako limit pro eh, vyřízení eh, žádosti, tak to je podle mě rozumné já bych řekla, že třeba 30 eh, dnů to by v některých zemích nemuselo fungovat. Pokud se týče studentů a výzkumných pracovníků a jejich možnosti zůstat v zemi po dokončení úkolu, myslím, že 12 měsíců, jak navrhuje komise, je velké, velký krok před. Eh, ale tady bychom měli být eh, pružní, protože ve Švédsku třeba to není doopravdy nula, ale prostě všude máme nějaké pracovní právo a tak dále. Takže eh, řekněme, že u nás to tak, že ano, po vypršení smlouvy lidé mohou nějakou dobu zůstat, vždycky existuje nějaká právní Eh, možnost. Eh, ovšem nesmí to být taková možnost, že byste se stali závislými na sociálním systému. Pokud se týče přístupu studentů, opět nezacházejme do detailů, ale principiálně by student měl mít možnost pracovat během studia. Nevím, jestli tady se máme zabývat otázkou, kolik hodin ano, kolik ne, protože to už zacházíme do pracovního práva členských zemí. Prostě nezapomeňme, že ta směrnice by měla být plně kompatibilní s eh, rozmanitými systémy domácího eh, pracovního práva. Jinak, eh, tady máme recitál 36 a článek 31 pardon, 21, tam se hovoří o rovném zacházení, ale není přímo jasné, k jaký skupin se to týká. A to je důležité eh, mít v tomto jasno, protože my jsme právě schválili směrnici o jednom povolení. Eh, Jinak eh, měl by být zachována možnost přechodu do jiné členské země a mm, věc, eh, jako jsou výhody pro studenty nebo eh, sociální dávky a tak dále. Čili opět bychom se měli podiskutovat, který kategorii a koho by se to mělo týkat. Takže mm, děkuji zpravodajce jistínovým zpravodajům. Děkuji a nyní paní Head za A, a za paní, za paní Fajom. Děkuji. E, chtěla bych jménem paní poslankyně Fajom e, poblahopřát zpravodajce a mm, my e, za naší skupinu to v zásadě podporujeme. Tania předložila 17 pozněvacích návrhů a věříme, že se o tom bude debatovat mezi stínovými zpravodaji. Takže to je všechno. Děkuji. Ano, a teď ještě paní Veržiat s jménem eh, stínové zpravodaj. Ano, nejprve chci omluvit, protože z rodinných důvodů se nemůže být. Jsou to tady šťastné rodinné okolnosti, zdůrazňuji. A takže nemůže tady být proto. Jak správně jsme slyšeli od zpravodajky, tak tato legislativa jde dobrým směrem a já jsem i ve výboru pro kulturu a školství, takže tato opatření jsou opatřeními, po kterých náš výbor volá již dlouhou dobu. A právě proto, abychom usnadnili eh, příliv eh, určitého počtu zahraničních občanů. A řekla bych, že my jsme předložili návrhy, jejichž cílem je zjednodušit celou věc, především a e, v podstatě teď je to na členských státech. Víme, že zde e, tady je, e, tam je tedy, tam, to, tam tlačí bota právě na jejich straně. Já chápu pozici EPP, ale zároveň si říkám, že je třeba apelovat na členské státy, aby respektovali listinu lidských práv v její celistvosti a je třeba, abychom mm, byli rozumně vyvážení, mm, pokud jde o to, co e, tedy se produkuje v EU a co se produkuje v členských státech. A zde bohužel ty tendence v členských státech zrovna nejsou ty, které bychom si přáli, tak bych velice ráda, aby my, komise a parlament, abychom více přesvědčili členské státy, aby zlepšili svoji legislativu. To si lze než přát. Thank you very much. Um, before... Děkuji. A ještě předtím, než požádám o slovo komisi, tak bych se k tomu také chtěl vyjádřit já za sebe, protože jsem také za skupinu ECR s tím zpravodajem. Vím, že to opatření usiluje o dobrý cíl, chce zlepšit atraktivitu Evropské unie jako destinaci pro eh, migranty, kteří eh, mají eh, kvalifikaci, kteří jsou, eh, mají znalosti. Ehm, pokud chceme mít v Evropě dobrou ekonomiku, tak eh, potřebujeme také mozky z jiných zemí, ze třetích zemí, aby nám eh, pomohli v práci, o kterou zde usilujeme. Ehm, celá řada vlád členských zámí, zemí však usiluje o snížení té čisté migrace nebo té obecné migrace, Myslím si však, že zapotřebí i v rámci těchto migračních politik zachovat příliv kvalitních migrantů, badatelů nebo studentů um, pro různé univerzitní obory. A je zde celá řada různých opatření, jak přilákat tyto lidi. Celá řada těchto opatření se uplatňuje na vnitrostátní úrovni a velice často právě eh, tato opatření jsou vlastně vychází z té vnitrostátní politiky, takže je důležité najít dobrou rovnováhu mezi mm, těmito věcmi. A myslím si, že podle mého názoru členské státy by měly mít schopny stanovovat svou vlastní migrační politiku, ale zároveň je důležité zajistit, že zde existuje určité obecné porozumění v tom, že rozhodně nepodporujeme ani neschvalujeme nerovné eh, nebo eh, nerovné zacházení s lidmi, kteří eh, chtějí přijít do Evropské unie a pracovat zde. Že musíme zaručit to, že s těmi lidmi nebude zacházeno horším způsobem. Samozřejmě, že toto jsou ještě věci, které si zaslouží další debatu, ale teď si rád vyslechnu zástupce nebo zástupkyni komisy a Eh, zajímá mě, co nám tedy k tomu dnes odpoledne řeknou ze svého pohledu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda eh, poděkovala zpravodajce paní Wikstrom, ale i dalším poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří předložili pozměňovací návrhy. Většina z nich jde stejným směrem, o jaký usilujeme i my. A některé z nich jsou dokonce mnohem ambicioznější, než jak jsme zamýšleli v tom původním návrhu. Myslím si, že, je to, že to je celkově velice ambiciozní. Zároveň chci říci, že jsme teprve na počátku všech diskusí a všech jednání, ale mohu už teď říci, že postupujeme poměrně rychle. Komise samozřejmě rovněž podporuje a bude podporovat i nadále dosažení schody co nejrychleji, ale samozřejmě pouze pod podmínkou toho, že zachováme ambicioznost toho původního textu a že se vlastně nevrátíme nebo že nedojdeme eh, k horší situaci než je tak. Už teď máme eh, směrnice, jedna se týká vstupu studentů a druhá eh, vlastně také ošetřuje i situaci dobrovolníků a tak dále, takže je důležité, abychom se vlastně nenavrátili zpět a chtěla bych vám všem poděkovat za vaši podporu. Mm, Celá řada pozměňovacích návrhů jde naším směrem. Také jsou zde ještě návrhy toho, aby i další kategorie osob tam byly vlastně v tom závazném režimu. Jsou zde tedy, jsou to opatření, jak přilákat migranty, kvalifikované migranty a studenty do Evropské unie. Také to má ale podporovat i kulturní výměnu, a také chceme zároveň bojovat proti e, zneužívání nebo vykořišťování některých e, osob, některých skupin osob. Také chcete zlepšit přístup na pracovní trh a umožnit studentům a výzkumným pracovníkům, aby zůstali v té zemi i poté, co dokončí svá studia nebo výzkum, aby mohli třeba začít podnikat nebo najít si práci. Zde bych chtěla zdůraznit to, že ten návrh hovoří pouze o možnosti pro tyto osoby zůstat v této zemi, ale pokud si budou chtít třeba založit podnik nebo mm, eh, nechat se zaměstnat, tak, musí, tak už pak platí vnitrostátní legislativa v této oblasti. No a v těch dalších věcech k tomu se ještě vrátíme. Samozřejmě, že musíme být velice opatrní v tom, že tady je určitá harmonizace Eh, mm, jde eh, pokud by tam vlastně, mm, pokud nechcete harmonizovat ty lhuty pro eh, odvolání nebo pro, pro udělování, tak to chápu, ale zároveň by to vlastně šlo proti tomu směru harmonizace. A co se ještě týče mobility uvnitř EU, tak to je takovou další přidanou hodnotou této směrnice. Doufám, že i v tomto směru zůstaneme stejně ambiciozní. A při této příležitosti bych rovněž dnes chtěla říci, že doufám, že brzy se nám podaří dohodnout eh, i eh, tu směrnici o převedení v rámci společnosti a také dohody v oblasti směrnice o sezónních eh, zaměstnancích. Paní Koraza Belt položila konkrétní dotaz, týkal se práv. Možná bych se k tomu mohla vyjádřit trošku podrobněji. Souhlasím s tím, že během dalších diskusí ještě můžeme tento um, konkrétní článek zlepšit. Pak eh, jsou zde práva, nebo je zde právo na, na rovné zacházení. To se týká nejenom těch, kteří pracují ale i těch, kteří vlastně mají nárok na práci, takže se to týká třeba studentů nebo badatelů. Těch už se náš návrh týká teď, ale navr- chtěli bychom tam ještě vlastně zacházet dále, než stanoví ta směrnice o jednotném eh, povolení. Například v oblasti výzkumných pracovníků navrhujeme, aby tam nebyly eh, žádná omezení, aby tam vlastně mohli využívat i ty různé sociální e, výdobytky i pro své rodinné příslušníky. Chtěla bych říci, že to není nic nového, že to už se nachází v tom stávajícím AKI ve směrnici o výzkumných pracovnicích. A pak je ještě další věc, která zatím není v tom stávajícím AKI. E, navrhujeme, aby se to vlastně jste vztahovali, aby rovné zacházení a rovná práva se vztahovala i na oper, i na e, dobrovolníky nebo placené či ne, m, mm, neplacené stážisty, aby vlastně i oni měli rovný přístup e, k poskytování služeb. E, rovněž i zde se, m, mm, budeme nápomocní v rámci diskusí a to i na té odborné úrovni. Děkuji, říká předseda. Teď mi ještě dovolte přivítat zástupce litevského předsednictví, paní Lubiskajte, pokud jsem její jméno vyslovil správně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí, že jste mohou vystoupit jménem litevského předsednictví a rady. Jménem litevského předsednictví bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za to, jak aktivně se staví k tomuto tématu, jak usiluje o rychlé řešení eh, celé této věci, v tom, jak eh, to postupuje i v rámci předkládání pozměňovacích návrhů a tak dále, takže to nám pomůže i na radě, abychom toto vše urychlili, ale zatím ještě jsme teprve v té fázi druhého přeskoumávání textu, nicméně práce pokračují poměrně rychle. A už teď vidíme takové hlavní obrysy toho, jak eh, k tomu bude přistupovat rada. Když jsem se vyslechla návrhy pozměňovacích eh, návrhů, tak eh, mohu říci, že s celou řadou z nich můžeme souhlasit, protože už to jsou věci, o kterých jsme hovořili i na radě. Například jsme hovořili o tom, že text si zaslouží ještě některé věci vyjasnit. Dále, že se musí třeba vyjasnit ten pojem hostitelský subjekt. Pak je zde třeba ten článek o rovném zacházení, že ten článek je také nutné ještě mm, přeskoumat. Rovněž jsem si vyslechla i vystoupení paní Koras Adult. Chtěla bych, eh, za, chtěla bych poděkovat, že také voláte po flexibilitě, která se týká přístupu na pracovní trh. O tom rovněž hovoříme na radě hovoříme o tom, že v každém členském státu je ta situace naprosto jiná a možná bychom zde měli mít trochu více flexibility v tom, jak třeba eh, nastavíme eh, počet možných hodin, které mm, určité skupiny osob mohou pracovat. Chtěla bych ještě hovořit o obecném kontextu, v němž eh, vyjednáváme tuto směrnici. Už se několik let nacházíme v hospodářské krizi Některé členské státy mají vysokou míru nezaměstnanosti, v některých zemích eh, nezaměstnanost mladých dosahuje téměř eh, poloviny počtu mladých. Já tedy neznám úplně přesná čísla té statistiky, ale rada zcela jistě bere v úvahu také kontext eh, na pracovním trhu po této hospodářské krizi. A z toho důvodu chápeme, že členské státy chtějí chránit své pracovní trhy a rada se k tomuto návrhu tedy staví možná trošku obezřetně, možná chce více e, záruk, více pojistilo k případnému zneužití různých e, opatření, která by byla zavedena touto směrnicí. Mhm. Proto některé návrhy Evropského parlamentu, které zacházejí ještě dále, než je ten původní návrh e, komise, Ehm, ty, tyto návrhy budou asi přijímány dost eh, opatrně ze strany rady. Ještě mohu říci, že zcela jistě souhlasíme s tím, že studenti, výzkumní pracovníci a všichni kvalifikovaní migranti by měli být lehčím způsobem eh, přijímání do Evropské unie, že tam jejich migrace by měla být zjednodušena. Dále rada se pozitivně dívá i na posílení různých režimů eh, intra ve vnitřní mobility. Eh, také nás čekají dokončování jednání o směrnici o převedení v rámci společností a to vlastně budou také takové modely pro režimy, které můžeme nastavit v této směrnici. Samozřejmě, že ty modely nebudou, nebo ty režimy nebudou úplně stejné, ale můžeme využít eh, ty mm, jiné směrnice pro vytvoření modelů. To už je z mé strany vše, ale chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za to, jak rychle s touto prací pokračujete a také děkuji za všechny pozměňovací návrhy. Děkuji vám za eh, tento rozsáhlý komentář. Eh, je možná, abych eh, paní mohu naší zprávku požádal o závěr. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak jste sám řekl, žijeme v silně konkurenčním světě a to si musíme uvědomit. Hovoříme-li o konkurenci a inovacích, skutečně je třeba, abychom byli atraktivnější pro uh, Eh, lidi, kteří nám v tom mohou pomoci ze sousední zemí. Je třeba zajistit právní jistotu a zjednodušit eh, všechno i pro ty, kteří už tady jsou. Také pokud se týče eh, vzdělávání, vyššího vzdělávání na úrovni PhD. Čili my skutečně bychom měli být otevřenější vůči lidem, kteří už tady vystudovali, aby tady mohli třeba i zůstat. Když se teď vrátím k problematice rovnováhy, já věřím, že je to možné. Víme, že rada si to někdy představuje trošku jinak, ale často se nám daří dosahovat eh, kompromisu. Nicméně musíme pamatovat na to, že mm, je příliš mnoho mladých, eh, dobře vzdělaných lidí, eh, kteří tady vystudují školu, získají titul a pak pryč do Austrálie, Kanady, Spojených států. Čili my je vzděláme ale nikdy eh, nedostaneme z toho hm, jaksi výsledky, když se nám to nevrátí. To je prostě odliv mozku. Čili to skutečně eh, musíme zastavit. Vážně. Možná bychom se mohli tady bavit eh, do ne- nekonečna o situacích eh, v jednotlivých zemích. A já jsem také byla v vedení jedné univerzity a rektor nám tenkrát říkal, že toto je v podstatě to nejdůležitější, co musíme vyřešit. Ano, to my jsme tady měli třeba eh, odborníky na, nebo školili jsme si odborníky na energetiku, na nové směry v energetice a pak je ztratíme. Proč je máme tedy školit pro někoho jiného? Čili opravdu musíme být velkorysí a pružní a v tomto duchu eh, také zpracovat toto téma, pojmout toto téma s ohledem na budoucnost. Neboť budoucnost eh, je plná výzev. A právě flexibilitou a velkorysostí budeme schopni vytvořit Unii volného pohybu uvnitř Unie a také silnou Unii, která je konkurenceschopná v inovacích a atraktivnější pro zbytek světa. Toto je cíl, takže buďme ambiciozní. A já všem děkuji za přispění do debaty a velice se těším na pokračování této debaty po odstavcích, po položkách a já věřím, že eh, to dořešíme. Děkuji. No, ale ještě to téma neopustíme, poněvadž paní Dopolu Eh, která je autorkou stanoviska eh, z sociálního eh, výboru. Bych k tomu tak ještě chtěla něco dodat. Já se omlouvám za požděný přístup, ono doletět sem není tak jednoduché. Já musím říct, že opravdu oceňuji práci, kterou tady odvedl výbor Lide, Libe a Cecília. Já věřím, že tady budou ještě debaty a mm, já věřím, že tady se nám podaří dosáhnout rovnováhy. Když se podíváme na současnou situaci v Evropě a samozřejmě je to tady ten odliv mozku, že eh, lidí, kteří zde dostanou vzdělání. A já třeba vím, že u nás ve Španělsku to je velký problém, že my máme nyní ekonomickou krizi a nezaměstnanost a právě odtud eh, právě vyvěrá ten odliv eh, mozků. Oni eh, možná se nesnaží eh, do Německa nebo takhle, ale prostě do zámoří, kde mají lepší zkušenosti, zku, eh, lepší příležitosti. Já jsem se eh, pokusila víc říct všem ustanovením z návrhu komise. Nicméně některé věci je třeba projednat více do hloubky. Pokud jste třeba ze Švédska, z Německa, ze střední Evropy, eh, pak eh, ta mentalita, ten pohled na od mozku je trošku jiný. A je tady je tady eh, soutěž, konkurence mezi těmi, kteří odcházejí a mezi těmi, kteří se ucházejí o místa té. Já, když jsem eh, byla na studiích v Americe a měla jsem stipendium, tak mě prostě bylo řečeno, že až dostuduješ, holka, tak eh, se musíš vrátit domů. Takže to je potom věc, která pomůže všem. A to se týká i třetích zemí. Lidé, aby zde vystudovali na stipendium a pak to vrátili své domácí zemi. No, eh, pokud se týče tady těch Eh, možností eh, usadit se tady i s rodinou a tak dále, během studia potom zůstat, no tak eh, musíme s tím být trošku opatrní. Je ta možnost, když tady bude dobře, ale já myslím, že bychom se na to přece jenom měli podívat poněkud obzřetně. Komise nám tady napsala návrh, kde jsou na jedné hromadě Eh, různé kategorie imigrantů z cizích zemí, ale já si myslím, že to prostě nejde jenom tak shrnout, že mm, mezi nimi je spousta různých rozdílů, více rozdílů než podobností. Takže já bych skutečně eh, chtěla poblahopřát eh, naší zpravodajce. My se třeba lišíme na některé věci v oblasti zaměstnanosti, ale myslím, že bychom měli spolupracovat a nalézt co nejlepší rovnováhu, tak aby humanitární aspekty, eh, rovné příležitosti a tak dále, to všecko eh, bylo bráno v úvahu, aby tyto lidé nebyly zneužívány. Jsou to podmínky, které tady máme a které se velice liší eh, po Evropě. A nezapomínejme, že zde máme princip eh, subsidiarity a že tady ženské země by měly mít možnost ovlivňovat mnoho věcí, které je tady eh, tendence řídit centrálně. Ano, děkuji, to byla velice užitečná diskuse. Tak eh, na závěr hlasování ve výboru Líbe bude 17. října. A to je vlastně všechno pro dnešek, poněvadž bod číslo 8 byl odložen Paní Beňová tady dnes bohužel není výměně názoru, ale přesto musíme eh, stanovit termín pro pozměňovací návrhy a to bude 24. 24. září v poledne. Tak a já jsem sice velice chtěl pustit do Smart Borders, ale Eh, bohužel to musíme nechat na zítra na devátou, takže já vám přeji eh, odpočinek, eh, osvěžení a zatím vám tady děkuji za účast a končím, respektive přerušuji toto zasedání. Děkuji. <laughs>